I think that we can uh, start. Já myslím, že můžeme začít. Já se omlouvám, že hned přijdu, přijdu do italštiny, poněvadž určitě pro mě je to jednodušší i zde potom položit pár otázek na komisi bez nebezpečí nějakého nedorozumění. Takže za prvé, chci poděkovat komisi, že komise nám dala možnost se dostat k tomuto bodu programu naší dnešní schůze. Je to bod, který byl doplněn na žádost různých politických skupin a určitě je známé proč, je to kvůli těm nedávným skandálům v Evropě a ve světě vůbec. Takže komise hodlá přijmout Eh, nový postup Real Driving Emission, ty mm, balíčky, eh, jde o měření emisí v reálném provozu, tak eh, vlastně 9. května již byl přijat první balíček z těchto balíčků, druhý teď se vytváří, definuje a jak asi víte, zde máme prostě různé ty akty komitologie, kterých je mnoho a které E, tedy se množí, ale parlament do toho nevstupuje, není do toho zapojen a tudíž bychom chtěli hned e, tady mm, se zeptat komise, jaký je stav, jaký je vývoj, jak komise postupuje a nakon, s cílem tedy vyhnout se tomu, že jednoduché procesní změny by de facto mohly e, zavádět v druhou fázi Eura 6, bez toho aniž by parlament vůbec do toho mohl nějak vstupovat do celého toho procesu. A z tohoto důvodu se e, chci obrátit na komisi, aby nás informovala vždycky předtím, než akty komitologie jsou přijaty, eh, aby vždycky parlament měl možnost tedy znášet namítky, Eh, vůči tedy návrhům rozhodnutí. Já hned bych dal slovo komisi. Máme zde pana Gwena Koziko, který nám řekne, jaký je vývoj, jaký je stav a jak je to s postupem, eh, který komise použije. A potom samozřejmě zahájíme rozpravu, tak aby ostatní kolegové měli možnost položit eh, konkrétní otázky, které určitě budou mít připraveny. Takže nejprve komise. Děkuji, pane předsedo. Jak už jste se zmínil, tím uhelným kamenem těch mm, ustanovení o limitech emisí jsou uplatnitelné a platí v obvyklých provozních podmínkách. Nicméně stávající postupy poměřování musí probíhat na základě eh, předem definovaných testů. Eh, to se jmenuje Evropský eh, cyklus pro motorová vozidla EDC. My se už od roku 2006 snažíme zlepšit podmínky testování, způsob testování a doplnit laboratorní testy testy eh, v prostředí, silničním prostředí, abychom změřili skutečné emise. První krok už byl přijat v květnu eh, prostřednictvím nařízení komise. V současné době probíhá eh, postup přeskumu. A nyní chci poznamenat, že se jedná o doplnění systému EDC a připravujeme v současné době to druhé stádium. To bude spočívat v tom, že zavedeme limity, které budou pak platit u těch nových testů. A tím ta situace bude nastavena tak, že budeme mít způsob ověřit emise ve skutečných podmínkách, jakoby v životě eh, a ne pouze teoretické výsledky testů a pak eh, pozorování řidičů či uživatelů, která se od těch výsledků liší. Jak víte, kolegislátor rozhodl, že přijetí či přizpůsobení těch testů a stanovení limitů ve skutečných podmínkách bude vypadat tak, že stan- konkrétní už skutečnosti týkající se samotného testu budou přijaty v rámci postupu komitologie a my se tím v současné době zabýváme. Už proběhla první schůzka s členskými státy, a to 6. října kde jsme zkoumali možné přístupy k této práci a plánujeme další schůzku, která se bude týkat tétéž problematiky před koncem října a tam budeme pokračovat, konkretizovat návrh komise a pravděpodobně ke všemu dojde 28. října. Je samozřejmosti, že chceme získat podporu parlamentu, proto jsme i zde ale jde o rámec interinstitucionální dohody a o zachování takovéto struktury, o níž rozhodl eh, spoluzákonodárce, když přijímal nařízení EU 5.6. V současné době eh, po té, co přijdeme s prvním návrhem, vstupním návrhem, bychom rádi získali reakce členských států, jak se k tomu staví do 16. října a na základě této zpětné vazby připraví komise konkrétní návrh, který pošle i vám a zároveň i členským státům. Jakmile komise dospěla k svému stanovisku. Ještě se obracím na svého kolegu. Pane předsedo, dovolte ještě pár slov týkajících se konkrétních postupů, které se mají této záležitosti týkat. Jak si vzpomínáte, zavádění eh, těchto testů eh, ve skutečném provozním prostředí eh, přichází v balíčích. V balíčcích. První to bylo nařízení komise, o němž hlasoval výbor složený z představitelů členských států v květnu a okamžitě po hlasování obdržel parlament tento právní akt jako výsledek práce tohoto výboru a tam byly i výsledky hlasování a shrnutí diskusí, které probíhaly na této schůzce. Mm, tento první dokument nyní podléhá přeskumu parlamentu. Lhůta je do 23. prosince. No a v souladu s komitologií a jejími postupy může parlament zkoupat, zda komise dodržela svůj mandát a své pravomoci. Druhý právní dokument, o němž dnes hovoříme, zavede, jak už můj kolega předeslal, emisní limity a kalendář pro zavádění těchto limitů. Cílem je hlasovat ve výboru 28. října, ale text návrhu bude umístěn na e, rejstříku dokumentů komitologie okamžitě e, po 16. říjnu a bude zaslán i parlamentu a členským státům. A jakmile komise toho 28. Eh, října hlasuje, tak my znovu předáme parlamentu jak výsledky hlasování, tak shrnutí diskuse a i tento text může být podroben přeskumu ze strany parlamentu a rovněž i tomu, zda komise dodržuje hm, své pravomoci a nepřekračuje svůj mandát. Ehm, já bych si ještě dovolil doplnit. Diskuse týkající se předběžných eh, harmonogramů eh, proběhne na půdě členských států a proto ta konkrétní data nejsou ještě definitivní. Komise samozřejmě měla zájem na zavádění eh, výsledků vyjednávání a nových postupů co nejdříve nechceme, aby tam docházelo ke spoždění, zejména v současné situaci. Samozřejmě, pokud to bude proveditelné. Co máme v úmyslu je nastavit tu správnou rovnováhu mezi technickou proveditelností na straně jedné a e, jasnou, přehlednou, pro procedurou, která zároveň bude dodržovat všechny předpisy a bude ji odpovídat představě skutečných provozních podmínek na straně druhé. Takže to je náš celkový záměr. Ten návrh ještě nemá finální podobu, ale jakmile ji nabíde, tak ji předáme jak vám, tak členským státům. Děkuji. A nyní už zahájíme diskusi pan Grote. Děkuji. Já mám obrovskou radost, že zde máme možnost dnes hovořit o tom, jak mají vypadat ty emise a jejich poměřování v provozních eh, podmínkách na silnici. A rovněž jsem rád, že můžeme eh, mít pak možnost se vyjádřit, ale ten čas nastane až 28. října tam už vlastně to bude mít téměř finální podobu, ale zároveň mě by zajímalo, protože to na tom nám záleží nejvíc, totiž Řeknu to tak. V současné době ten postup vypadá tak, že téměř nic tam není, co by navazovalo na opravdovou jízdu, silnější jízdu. Každý se diví, ale když hovoříme o normě euro 5 a tak dále. Prostě ty praktické, eh, to praktické poměřování bylo úplně jiné. Takže nyní záleží na tom, co nazveme rychlým postupem, ale my bychom rádi věděli, jak takový text má pak probíhat. Eh, pan kolega Gerbrandy to ještě v poslední, mm, mm, při poslední příležitosti plenárního zasedání zmínil. Měli bychom hovořit i o tom, jak to v praxi bude vypadat, eh, protože u eh, těch mm, konformit, eh, například u nákladních automobilů už máme, tam se to měří v kilowatthodinách, ale jak to tady chcete dělat? Na jakém místě se budou zapisovat? Kde bude ten soulad eh, s tím předpisovým rámcem registrován? A jak k tomu chcete přistupovat? A k čemu se budou vztahovat ty faktory? Tak, abychom v konečném důsledku No dokážete si představit, že samozřejmě to, že vznikl skandál s těmi emisemi, znamená, že těch otevřených otázek a záležitostí je ještě více a my je musíme být schopni zodpovědět. Tedy, co máte v úmyslu, jak chcete postupovat v zájmu toho, aby eh, silniční podmínky a poměřování za takzvaných eh, provozních podmínek opravdu byly v korelaci a ještě je tam jeden um, aspekt, totiž jsme tady v takovém cílovém konfliktu, protože na jedné straně chráníme životní prostředí, ale nevím, zda bychom mohli eh, vypustit na ulice elektromobily a stoprocentně vše z eh, energií z přírodních zdrojů. No a máme, to se dá poměřit jednoduše. Vím, že tam byly takové reakce, lidé byli v šoku, ale to, že každodenně vdechujeme emise, ať už z autobusu nebo z aut, a ať už je to ve Stockholmu nebo zde, tak všichni víme, že to značně překračuje ty povolené hodnoty. A často se ptáme, jak to. Ale tady jde právě o ten střed E, zájmu vlastně, nebo cílu, totiž jak jsme připraveni, do jaké míry jsme připraveni chránit životní prostředí a naplňovat e, cíle boje s klimatickými změnami. Takže někde budeme muset nalézt nějakou linii nebo nějaké sladění toho, aby mohlo být dodrženo obé. Tedy mě by zajímalo, jak bude vypadat ten e, faktor té konformity, jednak v extrémních podmínkách, jednak v takových eh, umírněných podmínkách, čili rychlosti, které chcete měřit, scénáře, které chcete měřit. To bychom chtěli vidět, abychom si to dokázali představit, abychom s tím dokázali nakládat a jsme rádi, že jste zde dnes, protože se jedná o nesmírně důležitou diskusi i pro veřejnost. Děkuji. Thank you very much. navázat na to, co řekl pan Gerbrandy a začnu otázkou transparentnosti. Já mám takový pocit, že komise tady v podstatě dělá věci, jak je zvyklá. Jako kdyby se tam nic nestalo, jako kdyby občané nechtěli vědět, co se děje, co s tím EU udělá a vlastně jak si na tom, jak si vedou členské státy. To je prostě takový ten klasický přístup komise, která říká, zatím na stole nemáme žádný formální návrh, no prosím, buďme upřímní vůči občanům, když to bylo podvádění. A hm, o této věci již se e, ví řadu let a občané si zaslouží transparentnost a aby věděli, jaký návrh komise překládá, jaká je reakce členských států. To si zasloužíme. A víme, že komise má na stole návrh, je. A proč tedy chcete po členských státech, aby reagovali do pátku? Na co mají reagovat? Přece budou reagovat na e, čísla, která navrhujete, 1,6. A e, takže vy můžete říct, to není formální návrh sice, no dobře, ale jak já to má vysvětlit voličům, že takto Evropa e, řeší takovéto věci. Podváděli jsme, lhal se, a teď pořád ještě se všechno tutlá, tyto návrhy, ani snad eh, se nechceme odvážit říci občanům, co se navrhuje a vy mm, zde se odkazujete na interinstitucionální dohodu. Dobře, ano, tam je to jasné, prostě eh, eh, parlament, členové výboru a tak dále musí dostávat také ty návrhy mm, mm, Mm, kterých se to týká. Takže my chceme, abyste se chovali transparentně a také, abyste zveřejňovali i výsledky hlasování, protože tady, aby bylo jasné, jak se chovaly členské státy. A buďme tedy transparentní a já myslím, že občané si zaslouží větší důvěru a to si zasloužíme i my. Takže já už nechci slyšet takovéto formální argumenty. Přece to není, vy říkáte, to není zatím formální návrh. No, to nikdo nechápe. Nějaký návrh tam je. Byl rozeslán členským státům a žádáte, aby na ně reagovaly členské státy, tak to také zveřejněte ostatním, aby všichni věděli, o čem se diskutuje. Tedy první bod, transparentnost a druhý bod. To je 1,6 ten faktor souladu. A, takže co z toho já dedukuji, je, že vy tady 80 mg, to je ten limit, který zvyšujete vlastně. Vy můžete eh, emitovat více než 80, to bylo v nařízení. A já bych chtěl právní poradu i od naší instituce, ale i od komise. Článek 5.1, tam se velice jasně stanoví, že auta, které v normálním eh, provozu by měla respektovat, musí respektovat toto nařízení a prováděcí nařízení. Toto nařízení to znamená limit 80 a teď vy pracujete na prováděcích opatřeních, kdy měníte 80 na 1,8, tedy když máme ten faktor 1,6, a což znamená, že ten standard se zvyšuje z 80 na 180. A takže to já, mě by zajímalo, proč je to vůbec, je to vůbec možné právně, to znamená, my jsme přijali nařízení, které stanovuje standard 80 a takže já nechápu, nevidím, jak můžete tady prostřednictvím prováděcí opatření změnit to, co bylo klíčové v tom nařízení. A potom třetí bod, lidé řeknou, ano, dobře, ale to musí být technicky proveditelné, to jste používali i vy jako termín. A takže zde vás mohu odkázat na určité studie, které jsou rok staré, které nám ukazují, že máme motorová vozidla, která jezdí, která splňují tento standard, splňují tento standard. Je to technicky proveditelné, to my všechno víme. Víme, že různí výrobci si zvolí různé typy technologií a že i ten, vý, mm, ten výrobce třeba používá e, jiné technologie na americkém trhu než na evropském. A jediný důvod je kvůli nákladům, kvůli penězům. A víme, že existují technologie, které jsou výkonné a které mohou plnit evropskou normu, dokonce i americkou normu, která je daleko striktnější než ta evropská. Takže proč hm, k čertu vy tady teď diskutujete o hm, nějakých flexibilnějších cílech, které jsou v rozporu s nařízením? No, protože je jasné, že to není technicky proveditelné údajně, údajně, ale ono je. Přečtěte si tu studii pokud eh, to výrobce chce, tak je to schopen. A zase ty náklady se tolik neliší. Někteří výrobci to dělají, daří se jim to a měli bychom být tvrdší vůči těm, kteří nechtějí to plnit, protože technicky proveditelné to je. A možná, že i eh, tedy tady komise by měla také eh, i v tomto ohledu změnit názor a snažit se znovu dobít důvěru občanů. Děkuji a Nyní paní Pěkník. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, als, als we dit allemaal horen... Pane předsedo, děkuji. Podívejme se na to následovně. Pokud už sem docházíte rok, tak si říkáte pro boha, co je a co není možné. Já se o víkendu jsem se bavila s mládeží a e, oni tvrdí, že je dokonale možné měřit e, u výfukové roudy, roury e, ty výstupy, ty emise. A rovněž v Nizozemí minister příslušného ministerstva už volá potom, aby ten proces byl zaveden. Proč se o tom zmiňuji? Už posledních 30 let se snažíme ty nitráty vyřešit zemědělci například. Pokud máte eh, o krávu, o dvě, o tři krávy navíc, o nějaké to prase navíc, tak okamžitě na vás uvalí sankce. Takže to je možné. Eh, zemědělci eh, nesmí překračovat emise dusitanů, protože mají například pak více zvířat a to působí ty emise. A jak ti k tomu přijdou, když tady u každého automobilu to je překračováno a nic se neděje a pokud se to snažíme vyřešit, tak najednou se argumentuje tím, že to musí trvat déle, že je to složitější a tak dále. Já se naopak domnívám, že by tady nemusely být dlouhé diskuse, že bychom spíše se měli bavit o tom zavádění toho systému poměřování skutečných emisí. Děkuji. Další řeči. Děkuji, pane předsedo. Já začnu tím, že poděkuji komisi jak za informace, tak za přítomnost, ale s veškerou úctou uh, ty informace, které nám dnes zde předkládáte, to je spíš taková kostra. Nic z toho, o čem hovoříte, není finální. E, slibujete sice, že tam bude nějaká konečná verze, ale ani ta data nejsou konečná. My už víme o těch faktorech souladu a že už koluje nějaký dokument. My o jeho existenci víme, proč s námi nehovoříte upřímně, proč nám neprozradíte, co vlastně navrhujete. E, na deváté stránce tam je způsob výpočtu a my potřebujeme ujistit, o co se chcete opírat, který faktor budete brát v potaz. Například, že budete brát v potaz i limity um, a chceme například faktor více než 1,5 nebude brán v úvahu. Doposud však nemáme žádné důkazy, že něco takového je potřeba. Černé na bílém. Druhý krok. Eh, nebyla by komise tak hodná a dnes nás neujistila, že se bude zvažovat i faktor souladu vyšší než to, o čem hovoří nařízení z roku 2006, tedy 8 mg eh, na mililitr NOx, které platí u Eh, obvyklé jízdy. Tedy to už je nařízení z roku 2007, něco, co nám prostě uniklo. Další věc týkající se harmonogramu. Komise hovoří o nějakém kalendáři, ale my už v této sněmovně voláme po okamžité, co nejrychlejší implementaci. Uh, a to už se děje eh, týden po týdnu, mm, na posledním plenárním zasedání například. A 1. Eh, mm, července se konalo zasedání, klíčové zasedání, bude respektováno to, co se tam dohodlo z pohledu časových lhůt, bude komise se tím vážně zabývat a moje poslední otázka. Hovoříme o tom eh, úřadu dohledu eh, či nějakém orgánu dohledu. Eh, to se už objevilo jako myšlenka hned co vypukl ten skandál s Volkswagenem. E, komise sice zmínila nařízení, ale pak se nehovoří o tom, že by se to zavádělo, protože zde máme národní orgány, které e, konají dohled a zabývají se emisemi. Ale my víme, že národní orgány nemají ani kapacity, ani odborné znalosti. Tedy jak se komise staví k Um, nutnosti přece jen zavést ať už evropský regulatorní orgán, případně alespoň nějaký úřad, který se na to podívá. Děkuji. Děkuji, Ivo Balet. Uh, thank you well. Uh... děkuji, pane <laughs> předsedo. Já jsem tady mávala, ale asi jste mě neviděl. Takže já eh, jsem se chtěla zeptat komise, jak je možné teď, v okamžiku, kdy eh, byly důkazy, hm, jak jsme slyšeli již na plenární zasedání od řady kolegů, eh, že byly důkazy, které podal ten výzkumný ústav, eh, o tom, že existují různé hodnoty, které jsou různě měřeny při emisích a že je to ten software, který vlastně to ovlivňuje mm, ve vozidle. A to i potvrdila jedna prezentace, kterou přednesl úředník komise, kde citoval i to, že takovéto prostředky se montovaly na auta a že se podstatě, eh, že podle toho se eh, měnili, měnil ten způsob, jak se eh, měřily emise. A mm, já se ptám tedy, komise věděla, že existuje takový software a proč tady nereagovala včas a především v okamžiku, kdy my teď my v této Evropské unii jak si máme za hlavní cíl vnitřní trh a ten fakt, že zde existuje eh, určitá hospodářská soutěž, která by měla být řádná a eh, v tomto případě, eh, jak to vypadá evidentně, to byla situace, která mm, jaksi nebyla v souladu s hospodářskou soutěží, nebyl chráněn trh, jak měl, i vznikly potíže, pokud jde o kontrolu dodržování pravidel hospodářské soutěže. Komise mm, tedy asi tady mm, čela určitému konfliktu zájmu mezi vnitrostátními homologačními orgány, mm, které samozřejmě vždycky chrání národní zájmy, tedy jednotlivých svých vlastních automobilových výrobců. Já to lépe řeknu, vysvětlím. A komise ví, je jasné, že velká část těch homologací eh, provádí eh, Eh, Lucemburský úřad, eh, poněvadž to vyplývá z jednoho materiálu, dokumentu, který byl rozdán, rozeslán eh, jednou ekologickou společností a to mě docela zarazilo, že protože většina těch homologací, těch povolení se dává v Lucemburku. A jaký byl důvod hm, komise? Co komise si o tom faktu myslí? Jaký byl k tomu důvod? Thank you. obrovský seznam žádostí o um, follow-up. Matias Krote, eh, Děkuji. Já jsem to vlastně ani ještě nevylíčil. Já jsem dnes měl možnost poměřovat kvalitu vzduchu z pohledu přítomnosti mikročástic. Totiž ono jde o města, kde často je velice špatná kvalita vzduchu. Eh, Brusel se nenachází na 2000 nebo 16 tisících metrech nad mořem ale mnohem níže. Takže když hovoříte o 160 e, kilometrech e, v hodině. To přece vůbec pro městská centra neplatí. E, jak to bude mít vliv na ten vzduch, který my ve městech vdechujeme? To je přece téma, která lidi zajímá. Oni chtějí vědět, jak se jim díky tomu změní a zlepší kvalita vzduchu. Máme 95% případů, kterých se ty, těch 12 metrů až 160 km netýká. A jak zajistíte jim lepší kvalitu vzduchu? Tady, když hovoříme o kolegovi, který to probral se svými dětmi a s kamarády svého syna, jak vysvětlíte jim, případně obvyklým občanům, jak to chcete měřit, jak jste na ty parametry přišli. Hovoříte o nějakých 1200 metrech nad mořem, 160 km v hodině. Jak to těm lidem zdůvodníte, když oni bydlí někde úplně jinde? Já sice mám nějaký zdravý selský rozum, ale to jsem nerozluštil. Mm, takže pouze krátké otázky, prosím. Ivo Belet. Ano, já opravdu budu stručný, pane předsedo. Já jsem pouze chtěl zde nadhodit téma, která, eh, které se týká souladu s technickou kontrolou a dohled trhu. Tady komise řekla, že vítá náměty, ale ono přece to je jednoduché. Ono už to leží na stole, to ani nemusí být nová agentura. Ono už je to v tom návrhu toho emisního nařízení. Totiž, když máme národní orgány, které se zabývají technickou kontrolou vozidel, tak ty přece nad nimi může pak někdo konat takový obecný dohled, že to plní ty povinnosti a to se může pak vše provázat tak, aby to v roce 2016-17 už zafungovalo. Děkuji, Ivo, Jan Gerbrandy. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji komisi za odpovědi. Vy jste, jste jménem generálního ředitele, který z toho, co vím, odpovídá hlavně za hospodářskou soutěž a nikoli za kvalitu vzduchu prvořadě. Tedy v tomto smyslu bych rád svou otázku opravdu zaměřil na hospodářskou soutěž, na konkurenceschopnost. Mě eminentně zajímá kvalita vzduchu, ale zároveň mě taktéž zajímá věrohodnost evropského průmyslu a podvádění firmou Volkswagen je obrovská rána pro tuto věrohodnost a důvěryhodnost. Proto tedy apeluji, žádám o radikální změnu vaší politiky transparentnosti. To je nepřijatelné, když my si vše čteme v novinách. Denodenně já otevírám noviny a tam mám odkazy na dokumenty, které oficiálně od nikoho nejsem schopen dostat a přitom vy je máte ve svých kapsách mají jak k dispozici členské státy, tam se diskutuje například eh, faktor souladu a tak dále a vy nám tady tvrdíte, že na stole nic není. Možná je to slovičkaření, ale v prvé řadě je to otázka eh, toho, jak konkurenceschopná bude do budoucna Evropa na průmyslovém poli a co my k tomu se dozvíme a jak budeme postupovat. Takže tady musí dojít k radikální změně. Prosím, dejte nám ty dokumenty k dispozici. To je um, něco, na čem záleží jak evropskému průmyslovému odvětví, tak této sněmovně a i evropským občanům, kteří chtějí vědět, co se vlastně děje. A poslední otázka, Bas Eichhout první řadě chci říci, že si opravdu cením toho, že uznáváte, že nějaké návrhy na papíře už stojí. A říkáte, že existují i nějaké dokumenty, dobrá. A tím řekneme návrh nebo ne, to už je jiná věc. Ale mohli byste nám, prosím vás, vysvětlit, proč se o ně nepodělíte s Evropským parlamentem? Jasně nám to, prosím, sdělte. Přece v rámci interinstitucionálních dohod by mělo být zajištěno, že parlamentu se dostává do ruky vše, co i ostatním, takže to bych rád věděl. A za druhé, Právní vyhodnocení bych si rád vysvětlil. Jak chcete měnit přímo i normy komitologii? Tady, když měníte faktor souladu, tak vlastně měníte něco, co už bylo v nařízení stanoveno, z toho, co vím, tak to dovoleno není měnit komitologii. A pokud pak budete argumentovat statistikou, že to musí být statisticky věrohodné a tak, tak na to už vám odpovím teď to nevím, jak to chcete takto používat, protože samozřejmě do budoucna, že se budeme snažit napodobit skutečnou situaci provozní, co nejlépe. My už přece máme k dispozici vozidla, která splňují americké standardy a normy a tam je to 43 mg na kilometr. Takže tam to je možné a nevím, proč potřebujeme ty statistické odchylky a tento argument. Děkuji, říká předsedo a nyní předávám slovo komisi. Uh, first... K prvnímu bodu. Možná jsem to, možná jste mě nepochopili když jsem hovořil o těch 160 kilometrech a rychlost a e, výšku 1000 e, metrů nejvyšší, ale realita je mezi nulou a těmito hodnotami. Samozřejmě situace ve městě je také zahrnutá do této škály, ale mm, druhá věc, to Mm. byl ten evropský dohled. Nyní, jak jsem řekla, zvažujeme různé alternativy, máme různé mm, inform, různé a různá fakta, která je třeba vzít do, eh, do úvahy. Máme i zkušenosti z minula, jak funguje vnitřní trh. Eh, třeba máme zkušenosti z jiných odvětví a víme, jak tam jsou věci uspořádány. A nyní k otázce mm, faktoru souladu. Tady musíme mít jasno, když adaptujeme tu testovací metodu, tak také musíme získat určitou zkušenost. A mm, ta testovací metoda funguje, ale ono to závisí samozřejmě na každém testu a tam je už ta škála těch faktorů souladu. Jisté je, že mm, za dva roky eh, by měla být plná implementace pro eh, flotilová vozidla. A pokud jde o náš návrh, tak opakuji, že to není žádný návrh, to je přípravný dokument, o kterém se diskutuje. Není to žádný návrh, je to dokument s různými variantami. A nemáme ani žádnou politiku, komisní politiku v této oblasti. Eh, my mm, respektujeme pravidla komise, mm, my neap, mm, se ne, neapli. Takže já možná bych mohl prosit kolegu, aby to doplnil, jak je to s těmi pravidly. Ano, je třeba pochopit fakta, aby zde nevznikl dojem, že aplikujeme různá pravidla či standardy, na tento případ, že jsou tedy odlišná než jindy. Ten obvyklý komitologický postup, eh, tak ten stanovuje, že návrh eh, prováděcího aktu se nejprve předá expertům z členských států a Evropskému parlamentu zároveň. Jak eh, kolega několikrát opakoval, zatím na stole nemáme žádný návrh, je to technický dokument, který předkládá různé varianty, různá, eh, různé údaje a je to k diskuzi s členskými státy. Pokračujeme ale rychle, jakmile získáme reakce z členských států, tak eh, okamžitě připravíme návrh rozhodnutí a ten návrh rozhodnutí bude okamžitě předán i parlamentu aby parlament mohl tedy mm, mm, eh, provést, eh, uplatnit svoji pravomoc dohledu, jak je to u prováděcích aktů. Ale tak to je podle našich základních předpisů a i podle nařízení o komitologii. To prostě je něco, co aplikujeme stokrát za měsíc a tady v tomto případě nemůžeme udělat odchylku. Děkuji. No, Sorry, colleagues. Já se omlouvám, kolegové. Ano, tady nemůžeme pokračovat s otázkami, protože v pět hodin víte, že nás čeká společná schůze z výboru DV a předtím ještě další bod, ale je jasné, že eh, to, že parlament není plně spokojen s těmito odpovědmi, jak víte, a já mohu k tomu říct, že vás pozveme na příští schůzi výboru Envy, to bude 9. listopadu 9. 10. a vysvětlíte nám ten návrh, protože tady chceme být dobře informováni o návrhu a budeme čekat na vaše vysvětlení k návrhu. Dobře. Takže tady můžeme uzavřít tento bod a můžeme přejít k dalšímu bodu podle programu, což je implementace environmentálních předpisů, výměna názorů s komisí. My jsme komisi poslali otázky a nyní myslím, že bychom mohli začít s diskuzí. Můžeme začít okamžitě, tedy hned teď, a dát slovo komisi k otázce číslo jedna. Později budeme pokračovat i s dalšími otázkami. Já vím, že asi tady jsou někteří, které to úplně nezajímá, takže ti, kteří chtějí pokračovat v diskuzi o emisích ještě, prodloužit si tu diskuzi tak, ať to udělají venku. A tady dám slovo Marian Wenning, která je ředitelkou kvality života, vody a vzduchu. Good afternoon. předsedo. Já chci poděkovat zástupkyni komise, poněvadž zde musí vyjádřit naši obavu, pokud jde o eh, vodohospodářství v členských státech. Komise ve svém dokumentu, to je eh, směrnice o záplavách, tak tam říká, že řada států přijala eh, toto, ale může nám vysvětlit, Zdali berete do úvahy vůbec i situaci se zásobou vody. Většina členských států se nezabývala tou nutností mít vodu v přírodě a nemá k tomu ani žádná opatření a teď ale vlastně by to měli dělat, protože máme eh, tu rámcovou směrnici o vodě a tam jsou určité povinnosti. Zde máme velice mnoho špatných příkladů, například eh, hydrologický eh, plán, který u nás mm, mm, mm, zde tedy předkládá různé ta, různá tedy fakta, informace o stavech vody a je to velice zneklidňující. I komise vydala katastrofální eh, zprávu v březnu na adresu Španělska a takže Španělsko asi těžko může plnit eh, za tu směrnici. Zde mm, i v Dubnu parlament eh, položil otázku, komise nám řekla, že i ve Španělsku ta povodí, prosím mluvte pomalu tak tam mm, se v jedné odpovědi na mm, parlamentu v Dubnu komise tvrdí, ano, že, hydro, eh, že vodní pro, eh, eh, mm, projekty ve Španělsku i obsahují celou řadu povodí velkých řek, ale tam se neříká tedy třeba například Ebro, řeka Ebro a španělská vláda nám řekla ale, že plán, vodní plán na rok 2015 se nezmění ve srovnání s, člán, s plánem z roku 2009. Je jasné, že tady problém je v tom skluzu, v, s jakým skluzem e, e, socialistická předchozí vláda vypracovávala své plány a dnes ty členské státy tedy nemohou mít aktuální eh, hospodaření s vodou, které by bylo aktuální. A já se tedy ptám, e, jak je to s těmi plány, které prezentovaly vlády a jak k něm přistupuje a jak garantovat, že členské státy budou splňovat e, ekologické cíle na rok 2015, tak jak se dostanoví v rámcové směrnici o vodě. Děkuji. A paní Šeria Perik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ehm, ik ben blij met deze vraag. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ráda, že jste se hovoří o otázce fosfátu. Právě to je velice živé téma v Nivozemsku. Pochopila jsem komisi správně, když se hovoří 150 ehm, mg máme ještě vůbec možnost zavádět oběhové hospodářství v tom, kruhu, v tom kontextu. Eh, hovoříme sice o čisté vodě, ale každý má vlastní normy a tady přicházím ke druhé otázce. Eh, v té zprávě se hovoří, že eh, tady je důvodem stoky jsou vlastně příčinou já nevím, zda opravdu můžeme je považovat za zdroj znečištění. My si klademe otázku, co z toho opravdu je eh, fakt a co ne. A to si musíme vyjasnit, než budeme pokračovat v diskusi. Děkuji, říká předseda pan Kis jako další. Eh, děkuji, pane předsedo. A děkuji že i mě jste dal příležitost se vyjádřit k tomu důležitému eh, tématu, kterým je řízení vodních zdrojů ve všech podobách. A ta zpráva, když hovoří o Řecku, tam musím upozornit, že jsou tam eh, bílá místa, neaktuální informace, nevím, zda se jedná o politickou lhostejnost, anebo se nikdo nechce přiznat k tomu, že to způsobil. Rovněž musím zde potrhnout, že řečtí občané mají velký zájem na udržení eh, čistoty životního prostředí a eh, přirozených eh, přírodních rezervací a jsou, mají starost, kdykoliv je riziko, že se toto životní prostředí změní k horšímu. Tedy jakým způsobem může Řecko získat finanční prostředky a podporu ke zlepšení situace a k prosazování směrnice o čistotě vody. A druhá otázka jaké má komise nástroje, aby mohla tlačit na členské státy, případně nějaké pobídky, abychom vše zrychlili, abychom už nestráceli čas, protože ten první cyklus, ten už je téměř u konce. A co by měla udělat nová, tedy současná řecká vláda, aby zajistila prosazování té směrnice o vodě, té rámcové směrnice. A ještě poslední spíše taková poznámka pod čarou. Neustále se přesvědčují, pane předsedo, že obecně jak komise, tak EU eh, často hm, zůstává u vzletných eh, sdělení a mnohé jim vlastně proteče mezi prsty a mezi legislativou a skutečným životem se neustále tvoří ta průrva, ten kontrast a my nechceme eh, takto velký rozdíl mezi teorií a praxí. Chceme tam učinit pokrok. Děkuji. Děkuji, říká předseda. A nyní eh, dávám slovo komisi, aby odpověděla na všechny položené otázky. Děkuji, pane předsedo. start with Mr. Eckhout. Děkuji a začneme eh, panem Eckhoutem. Já srdečně děkuji komisi za vyjasnění určitých záležitostí které vychází z těch otázek. Já pozoruji, že ten celkový trend je pozitivní, no ale to jsme od samého začátku s tím počítali, takže je dobré, že ten trend pokračuje správným směrem, ale pokud za pět let se zlepšíme pouze o 10%, tak to rozhodně není dostačující zlepšení. Ono by bylo legrační, kdybychom si vyslechli eh, DG Ekfin, když řeknou ano, rozpočtová politika se ubírá správným směrem a tak dále. Oni rovněž mění trochu způsob vyjadřování. Bohužel. A nyní konkrétně o komunikaci a o implementaci rámcové směrnice je vám známo, že mnoho členských států prostě pokračuje jako vždy a i jste zde uznali, že potřebujeme se snažit více z mého pohledu není jasné, kdy eh, komise začne trochu kousat, kdy vycení na členské státy zuby, aby to mělo nějaký efekt, protože v současné době opravdu mnohé členské státy se prostě tváří, že se nic neděje, sice se snaží nějak komunikovat s vámi, ale já nevidím žádné pokusy z jejich stran se opravdu snažit více. Takže to bych rád slyšel, jak je k tomu chcete dovést, protože sice teoreticky hovoříte o tom, že byste mohli uplatnit další záležitosti, případně to pohnat k soudu, ale já chci vědět, co konkrétně, jak to bude konkrétně vypadat. Pokud nějaký stát rozhodně nevyvine větší snahu, kdy zakročíte, kdy mu sdělíte, že se nic neděje v tom daném státě, jakou lhůtu mu dáte a kdy potom přikročíte k těm dalším krokům, které se zmínil. Takže já nemám zájem o takové obecné eh, konstatování, čeho jste schopni. Já se domnívám, že opravdu nastal čas státy k tomu donutit a podobně jako ECFIN u jiných záležitostí by jich zde rád viděl skutky. Děkuji, říká předseda. Nevidím už. A ne, omlouvám se. Pan gramatika Kis ještě. Ano, děkuji. Spíš naváži na posledního řečníka, než aby to byla nová otázka. Ano, slyšíme obecná sdělení, konstatování o členských státech. Já jsem například položil otázku konkrétně k Řecku a je těžké, podíváme-li se na ty statistiky, vůbec konstatovat, že nějaký pokrok nastal, anebo spíš za to není naopak tomu záležitosti týkající se vody, to je něco srozumitelného obyčejným občanům, něco, na čem každému záleží a tady chceme vidět prokazatelný pokrok. Já ještě mám rychlou otázku na komisi. Je si komise vědoma záležitostí v členských státech, které tvrdí, že uh, mají dodatečné výzvy při prosazování či provádění této směrnice, například když se zhoršují klimatické podmínky a kde by mohlo nastat eh, chronický nedostatek vody. Je si komise vědoma takovýchto mm, obtíží a pokud ano, tak jak se ujistí, že i v těchto zemích bude Eh, provedena směrnice o vodě a jak eh, jim bude umožněno vypořádat se s těmi dodatečnými výzvami. Děkuji, říká předseda paní Miller. Já, Herr herzlichen Dank. Pane předsedo, děkuji. Já jsem se sem dostavila eh, místo nebo jménem kolegy Jana Hojtemi. On předal komisi dvě otázky. To byla otázka číslo čtyři a číslo osm. A já pouze chci požádat, aby i ty byly zodpovězeny. Já je před sebou nemám, ale měli byste je mít vy. Ano, říká předseda. Pracujeme či postupujeme tak, že máme tu první otázku, uzavřeme diskusi a pak budeme pokračovat těmi dalšími otázkami budete-li trpěliva, určitě se dočkáte odpovědi. Tedy nyní eh, předávám slovo komisi a ještě já se omlouvám, pan Pedici. Jenom bych chtěl doplnit eh, něco k tomu, co eh, řekl kolega Eichhout. My jsme chtěli, aby komise se vyjádřila k otázce velice relevantní v Itálii je to citlivé. Máme eh, lokalitu Altagri, kde jsou zásoby ropy a v podstatě je to poblíž povodí, eh, které zásobuje vodou Itálii, tedy pitnou vodou Apulii a Kalábry a tak dále. Takže tato voda ale je eh, kontaminována eh, aromatickými eh, látkami a těžkými kovy a léta a léta tedy lidé pijí kontaminovanou vodu. Komise zahájila vyšetřování, pokud vím, ale to už je před rokem a nic se nedělo nic se neděje. Já tedy se tady um, opět tedy uh, vracím ke stejné otázce. Co se stane pokaždé, když se dostaneme do takovéto fáze? Tak vy máte informace o tom, co se děje, že se porušují základní principy, základní práva evropských občanů, tedy jejich zdraví. A co děláte, abyste chránili zdraví občanů? Thank you. Děkuji a hm, žádné otázky již, tak můžeme tedy dát slovo komisi, aby odpověděla. Tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Jenom eh, hm, zde hm, máme celou řadu otázek, které také jste zúraznila. Eh, to i vyplnulo eh, tady z diskuze, takže podle mého názoru to spadá pod, osku, os, pod otázku 8, takže na to, to, to se vyjádříme. Otázka, co děláme a jak budeme postupovat, zdali bychom mohli dělat něco konkrétněji. Tak my, jak jsem, jak bylo řečeno, my v podstatě máme dvojí přístup. Jeden přístup je, že hodně intenzivně jednáme s členskými státy, tak aby členské státy mohli pochopit, aby mohli, eh, aby věděli, jak implementovat tuto směrnici, což je zatím v běhu, to je proces a víme, že již došlo k velkému pokroku v implementaci, bez tohoto ani bychom se do této fáze nedostali. Tento proces pokračuje, je intenzivnější a samozřejmě také i Eh, máme i po ruce to řízení, kdy můžeme zahájit řízení proti členským státům, pokud porušují tuto směrnici o vodě, ale i jiné vody, ať jsou to podzemní vody, eh, ať jsou to vody povodí, tedy a mm, mm, odpadní vody a tak dále. Takže to je velký počet řízení, mm, která jsme zahájili a která se týkají vody maximálně tedy eh, i děláme právní kroky, ale nakonec samozřejmě je to na členském státu, aby podnikl konkrétní kroky. Tady jenom musím zúraznit jednu premisu. My máme ten obecný cíl do roku 2015, ale asi si budete pamatovat, že v článku 4 máme celou řadu výjimek, které mohou členské státy použít a případně mohou se, může se to protáhnout až do roku 2027, samozřejmě pokud jsou naplněny určité podmínky, pokud je to všechno odůvodněné. A my jsme hodně jednali s členskými státy, to je jedno z témat, mm, o které nám jde. A potom ty plány, povodí, no a tento cyklus pro ty plány, důvody pro ty výjimky, ty jsou určitě teď jak si musí být solidnější než zatím to, co se předkládá teď. A teď pokud jde o Řecko, tak my jsme dostali poslední plán od Řecka nedávno, ten byl přijat v srpnu tohoto roku, takže teď eh, se jim zabýváme a uvidíme, jak ho vyhodnotíme. Zatím vám nemohu předem nic říct, ale zároveň paralelně jsme mm, velice diskutovali s Řeckem. Řecko mm, teď eh, se blíží k tomu druhému plánu. Došlo tedy ke zkusu v prvním cyklu a doufáme, že se to nebude opakovat v tom druhém cyklu přípravy plánu. Pokud jde o nedostatek vody mm, a samozřejmě rámcová směrnice nejenom řeší kvalitu vody, ale i kvantitu vody, a například máme zde doporučení, která se týkají, jak eh, eh, přistupovat k suchu, kdy členské státy mohou použít takovéto plány, když připravují své plány pro povodí. Mm, takže já doufám, že jsem zodpověděla na všechny otázky a určitě eh, na některé ještě odpovíme v kontextu těch dalších otázek a odpovědí na ně. Děkuji. A nyní můžeme pokračovat ke třetí otázce. To jsou ty projekty eh, eh, managementu hm, hospodaření s vodou a dám, to je otázka pardon, teda dám eh, slovo komisi. Ano, to se týká judikátu soudu, povinnost, která je zakotvená ve směrnici a jak vykládat tedy toto zde bych chtěla objasnit, že ten judikát neznamená, že všechny nové projekty nyní by, se, by nebylo možné povolovat či implementovat. Ne. My to vidíme spíš tak, že se, eh, se eh, potvrzují podobná rozhodnutí, která již máme. To znamená, než se něco udělá, tak se musí všechno promyslet. To znamená vyhodnotit dopady veškerých projektů, aktivit, eh, než tedy Eh, se eh, začne provádět, aby se zvážely všechny zájmy všech dotčených. A, takže vyhodnocení toho projektu před povolením projektu, to je něco, ale co již existuje, to není nic nového či neočekávaného. Máme to ve směrnici EA, o mm, hodnocení dopadu a máme to v eh, směrnici o biotopu habitatu a e, samozřejmě e, je třeba, aby ty projekty splnily určité podmínky e, a potom i ta směrnice stanovuje určité výjimky pro povolání projektů. Tyto podmínky se ale nezměnily ani po té, co soud vydal to své rozhodnutí. Projekty, které podléhají hodnot, zhodnot, vyhodnocení podle směrnice o hodnocení ekologického dopadu nebo podle směrnice o habitatu, tak zde nevidíme žádné důvody, proč takovéto nové projekty, vodohospodářské projekty by nemohly být prováděny, pokud samozřejmě jsou tyto vodohospodářské projekty mm, mm, v souladu s těmito požadavky. A i když takovýto projekt nakonec zhorší stav ve smyslu rámcové směrnice, tak může být proveden, pokud splní tu výjimku, ty výjimky, které jsou stanoveny eh, v článku 47 směrnice. Dále, to hodnocení se musí provést, mm, musí se tady ten projekt nejprve vyhodnotit a poté případně adaptovat, uspůsobit, aby tam byla eh, splněna ta podmínka rovnováhy a sam, ne všechny projekty tedy může, mohou být provedeny tak, jak původně ten investor je plánoval, ale potom, když se vyhodnotí předem, tak se musí modifikovat a poté mohou být odsouhlaseny. Děkuji. A nyní Michel Dantin. Mikrofon. Nejprve bych chtěl poděkovat komisi za vysvětlení. Já si myslím, že eh, rozsudek soudu, o kterém tady hovoříme, také jasně poukazuje na velký rozdíl v interpretacích mezi členskými státy, jak si eh, interpretují tu otázku zhoršení, degradace a jakým způsobem vykládají tu dokumentaci, která se předkládá. A třeba tam šlo o Eh, eh, projekt, který se týkal eh, ekonomického zájmu, to znamená rozšíření mm, řeky, aby mohli prohle, pro, aby mohli tam proplouvat větší lodě, což mělo své dopady. Mám takové dva příklady. První to jsou tedy ty eh, eh, eh, horské obrovské, to mm, eh, eh, eh, je tedy z obdělávání horských půd, kde tedy se používají ty různé pluhy, které mohou ničit prostředí. Potom další se týkaly mm, záplav, to je, mm, zde je třeba aplikovat správně ještě, ale i další směrnice, které se platí, to je směrnice o záplavách a tak, aby náhodou do budoucna nevznikly problémy s kolizí interpretací mezi směrnicí o vodě a směrnici o mm, záplavách. A moje otázka tedy zní tady ze střednědobého pohledu komise eh, plánuje nějakou novelu mm, mm, směrnice tak, aby byla přesnější, aby se, abychom se vyhnuli problému s interpretací, s tím, že nám jde o hlavní cíl, což je zlepšení stavu vody a přírody, přírozeného prostředí. Děkuji. Já nevím, stále ještě někdo asi chce vzít slovo k této otázce? No. OK. Ne, nikoliv. Dobrá, tedy předávám slovo komisi. Jedno vyjasnění kde bych rád něco vysvětlil. Totiž ta směrnice e, rámcová o vodě se nezabývá dočasným zhoršením, takže tam není žádný střed. A další záležitost, kterou bych rád zdůraznit. Už od roku 2008 máme společnou strategii pro provádění a i doporučení a jsou tam i výjimky. A ta judikatura je v souladu s našimi doporučeními či vodítky, tedy ta e, politika, které se komise drží, je zajištěna a potvrzena tímto rozhodnutím soudního dvora. A nyní se zabýváme pracovním programem na období 2016 až 2018 společně s členskými státy a tam probereme e, toto rozhodnutí soudu, abychom zajistili, že i výklad ve všech členských státech je e, soudržný a že je každý členský stát, který e, ten výklad stejným způsobem uvádí do praxe či aplikuje. Děkuji, říká předseda. Přejdeme k dalšímu bodu B. E, to jsou oblasti politik, legislativní otázka 4, e, znečištění vody způsobené zemědělstvím a předávám slovo rovnou komisi. Thank you. This is...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 pan Hosling. Já tady chci reagovat na to, že hovoříte o nitrátech, o těch dusičnanech. Jak tím budete nakládat, že máme zprávy členských států, že naopak stoupá spotřeba či výskyt nitrátu. Máte nějaký přehled o tom, jak to vypadá? Hovoříme o mezerách při eh, provádění. Co tím myslíte konkrétně? Jedná se o čistě administrativní prohřešek, jak hovořili kolegové, anebo spíše, že vůbec chybí zákony? A další věc. V rámci nové zemědělské politiky hovoříme o tom ozelenění, Schválili jsme ten takzvaný greening a myslíte si, že i to bude mít nějaký pozitivní vliv i na ty ukazatele z toho pohledu čistoty vody, nebo to je úplně jenom zvlášť environmentální věc? Předseda děkuje. Pokud tedy nemáme další otázky, tak dávám slovo komisi, aby odpověděla. Děkuji, předsedo. Děkuji rovněž za všechny vstupy do diskuse a zejména paní Auken. Ano, je nám známo, že se probírá přeskum určitých opatření, ale chci předeslat, že existují různé způsoby, jak můžeme cíle dosáhnout. E, nejdříve Uděláme si takový přehled těch cílů, kterých už bylo dosaženo prostřednictvím programu, opatření plánu. A z toho, co od komise dostáváme, tak budeme schopni opravdu konstatovat, která z těch opatření jsou dostačující. Ale já nyní se nacházím mezi dvěmi cykly. U toho prvního cyklu tam už jsme přispěli svými komentáři a podrobně jsme s členskými státy probírali, včetně Dánska, jak na tom jsme a rovněž kde jsou jejich slabiny. A nyní čekáme na druhou túru těch plánů řízení Eh, které členské státy musí předkládat a podle toho pak posoudíme, zda Dánsko plní předpoklady rámcové směrnice o vodě a z toho budeme schopni vyvodit další kroky, případně typ opatření, které budou případně potřeba. Účetní dvůr a jeho zpráva. Ano, nejen, že jsme se s ní důkladně seznámili, ale rovněž jsme ji s účetním dvorem i probírali a domnívám se, že zde spějeme k pozitivním reakcím a rovněž přijímáme celou řadu doporučení. Není to jednoduché, tedy proto ani vás nebudu seznamovat s každou podrobností, ale mohu vás ujistit, že u velké části těch doporučení rozhodně jsme účetní dvůr podpořili, jsme na jeho straně, ale zároveň chci říci, že to vlastně už není něco, nad čím bychom mohli mít kontrolu. To je spíš v rukou členských států. Členské státy se musí ujmout těch opatření či kroků a my to s nimi můžeme probrat, můžeme jim pomáhat, snažit se je přesvědčit, zajistit, že na to jdou ze správného konce a pokud to bude absolutně nutné, tak potom to musíme předat soudu a zahájit řízení o porušení. To už jsem vám zde řekl. Takže takto to můžeme v komisi organizovat. Takové to máme možnosti. Je to spíše záležitost, se kterou byste se měli obrátit na příslušné složky v členských státech. Ve smyslu toho, že všechny zainteresované strany a zainteresované společenské vrstvy jsou zahrnuty do procesu zlepšování situace s vodou a mohou přispět. Já bych eh, to nechal u toho a doufám, že jsem opravdu dokázal zareagovat na podstatu a na smysl všech otázek, které zde byly probírány. Děkuji, děkuji, říká předseda a přejdeme další otázce. Otázka se týká odkla- nitrátů a jejich. Jak jsou ukládány? Tedy ještě paní Müller rozhodně bude mít možnost odpovědět, ale nejdříve ta zata. You again, uh, we have already... Děkuji, jsme hodně hovořili o nitrátech, o směrnici, o dusičnanech, o nitrátech a e, v těch vodhospodářských plánech a, a druhý cyklus přípravy plánu, kdy členské státy opět budou muset vyhodnocovat, jak na tom jsou, pokud jde o stav a povinnosti eh, vyplývající ze směrnice o vodě. Budou muset eh, eh, tam popsat, jak monitorují toto a jak zajistí, že jsou přijata správná opatření. Opět, jak jsem již řekla předtím, máme, považujeme směrnici o dusičnanech, o, o směrnici o habitatu, o ptactvech, o ptactvu tedy jako hlavní e, akty a mm, české státy musí používat opatření z nich vyplývající a také musí e, Eh, i zjistit, zdali ta opatření jsou dostačující, anebo zdali mají nějaký další větší problém a případně přijmout, budou potřeba, budou muset přijmout dodatečná opatření, což vyplývá ze směrnice o vodě. Již jsme hm, diskutovali o některých takovýchto opatřeních, která jdou za tento rámec a to jsou opatření, která E, jsou přijímána třeba v zemědělství nebo e, opatření vyplývající z požadavků jiných směrnic, e, směrnice o podzemní vodě například a to je všechno ale v rukách členských států a mm, pokud jsou schopny, schopna ta opatření vyřešit ty problémy, tak potom Eh, to musí takto pozitivně popsat v těch následujících plánech eh, a mm, i podle eh, programu rozvoje venkova je k dispozici financování. Mm, na to nesmíme zapomínat, nebo členské státy by neměly zapomínat, že tady mají dobré mechanismy, které mohou pomoci respektovat požadavky směrnice o vodě. Děkuji, děkuji. Pani Muller. Uh, sorry, I don't know. Omlouvám se. Já nevím, zda tady ještě někdo jiný z členů výboru má otázku na komisi. Ne, nemá. Dobře, takže teď můžeme přejít teď k další otázce. Ta se týká konkurence schopnosti podniků na venkově. A tady opět komise. A komise odpoví na tuto otázku. Děkuji. Já jsem již řekla na začátku, že eh, mm, praktiky v zemědělství mají velký dopad a bohužel ve většině případů negativní dopad na kvalitu a integritu, dostupnost vodních ekosystémů a i zde máme na to důkazy, mm, které jsou popsány v naší implementační zprávě a ve zprávě o stavu životního prostředí. To vydala Evropská environmentální agentura. Samozřejmě tyto dopady mají své náklady, které nakonec nesou majitelé půdy, eh, ale vůbec společnost jako taková, protože když máme špatnou kvalitu vody, tak musíme e, tedy e, zajistit, aby lidé měli bezpečnou pitnou vodu, nebo e, musíme bránit rizikům záplavy, a to musíme nějak redukovat, musíme to řešit nějakými opatřeními, bojovat proti erozi půdy a podobně, což jsou samozřejmě náklady, tudíž ztráty, které mají dopad eh, na podnikání na venkově, na hospodaření na půdě a eh, potažmo na celou společnost. Jak to budeme řešit? Eh, zemědělci, bo zemědělský sektor požaduje, aby byla přijata nezbytná opatření. Velice často to je problém často způsobený určitým počtem zemědělských podniků určité velikosti a nezapomínejme, že zemědělci dostávají 40 z evropského rozpočtu. A to by, tam by se také měly ty prostředky použít na, ty, na to, aby zemědělci splňovali požadavky směrnice o vodě. Tyto peníze, které, které jsou k dispozici, v rámci obou pilířů, které jsou k dispozici na zemědělskou politiku, tak skutečně to jsou peníze pro ty farmáře, podniky, které eh, eh, je musí čerpat na ta správná opatření. Ale je třeba, aby zde mm, podle plánu rozvoje venkova existovaly kroky, které budou více jaksi eh, eh, dohodnuté, konsensuální a protože i zde jsou možnost, eh, je zde možnost přímých plateb zemědělcům, pokud přijímají konkrétní opatření, například ty nárazníkové zóny, když vytváří, nebo když vytváří oblasti, které jsou ekologicky bezpečné, eh, když eh, tam jsou různé tedy remísky nebo eh, lesy, takže různé možnosti, které farmáři mají. A to lze i finančně podporovat, takže to není tak, že jsou v tom ponecháni osudu. Ne, ty prostředky na to lze čerpat a používat by se měly a řada fondů podle Mm, mm, takže mm, zde my tedy eh, musíme tedy eh, diskutovat o tom i s našimi kolegy z DG eh, pro zemědělství a takže to jsou opatření, která jim pomohou financovat kroky které jim umožní splnit povinnosti vyplývající ze svěrnice o dusičnanech či ze svěrnice o vodě. Takže my eh, aktivně spolupracujeme s našimi kolegy a tady DG, mm, DG Agriculture mm, eh, dělá osvětu, aby věděli, že ty peníze k dispozici jsou. A často to znamená velké úsilí. A takže my chápeme, že mm, je potřeba, aby byla osvěta, aby věděli, že ty peníze jsou k dispozici, jsou k dispozici a často se nečerpají. Mm. E, takže mm, je třeba tady tuto možnost podporovat. A potom máme i Eh, určitá opatření, která jsou disproporční, pokud jde o náklady a výhody. A tady je potřeba použít nástroj jako eh, technická proveditelnost, je třeba mm, to analyzovat eh, předem a možná někdy mm, některé opatření tedy nemůže být provedeno, ale směrnice o vodě umožňuje, že i za některých výjimečných okolností lze to opatření provést, ale musí to být transparentní, všechno zdokumentováno, pokud tam, pokud je to takto mimořádné, tak, aby členské státy uměly více využívat různé způsoby a cesty a aby mm, i zemědělci na jedné straně věděli, že jsou podporováni v tomto a na druhé straně, aby také byly plněny cíle směrnice o vodě a aby i ty příslušné orgány podle v rámci programu rozvoje venkova věděli vůbec, že taková opatření jsou možná, že existují a aby je dali k dispozici Eh, zemědělcům. Thank you very much. to respektovali. A pokud budeme to delegovat na členské státy, tak oni řeknou, dobře, my se nemáme vědecké podklady, tak s tím nemůžeme nic dělat. já tady počítám s komisí, to znamená, ehm, dělejte to, co máte. Za druhé, to je jako s Volkswagenem. Když se podíváme na, eh, eh, eh, na limity toxicity u vody, tak je to zastaralé. My děláme bakteriální texty, testy, chemické testy, a o, ale o co tady jde toxicita? Je třeba asi zrevidovat tyto teze v pitné vodě. Já tady žádám komisi, pokusme se zrevidovat tyto testy u Volkswagenu, takže ty testy nebyly v souladu s realitou a to tež platí pro pitnou vodu. Je třeba, aby komise předložila návrh nových testů, jak testovat chemické látky ve vodě. A víme velice dobře, že problematika endokrinních eh, disruptorů, že ty také figur, jsou, se nachází ve vodě, nebo je to vlastně ten efekt toho koktejlu, který té směsi a mm, co to způsobuje. A potom se máme studie více než 160 eh, lékařských, zdravot, lékařských látek se nachází ve vodě. Takže my říkáme lidem, pijte vodu z kohoutku, je to ekologičtější, než si kupujete balenou, ano, ale až 160 různých molekul tam naleznete, takže já bych chtěla, aby komise byla aktivnější, aby byla více proaktivní, aby předkládala návrhy. Mm, Když eh, eh, řekneme, máte tady nějaký deadline, jsme vám dali termín, tak to plňte. Pokud si mohu dovolit to takto říct. Thank you very much. Děkuji. A předávám slovo komisi. Odpovězte, prosím. Ano, děkuji. Slyším, co říkáte. Přesto si dovolím říci, že se nejedná o záležitost, která by byla nějak snadná k vyřešení. Jsou tam složitosti a nalézt nějakou schudnou cestu v oblasti přítomnosti léčiv ve vodě, v oblasti toho, jak mohou úřady to sledovat a tak dále, není jednoduché. Já jsem eh, byla ujištěna, že se nejedná o ohrožení zdraví. Jedná se o množství, které je stále ještě menší než zanedbatelné a rozhodně nikdy se neblíží těm hraničním hodnotám, které máme v dokumentech a v definicích pitné vody a tak dále. A tedy v současné době se nejedná o záležitost přízněnou, případně spojenou eh, s směrnicí o vodě. Ale je možné, že tyto trendy budou sílit a že s časem se objeví ohrožení. Máme sice technologické prostředky eh, toho testování, podobně jako u vozidel end of pipe, tedy na kohoutku, někdo je musí zaplatit a oni nejsou levné. My tedy z principu souhlasíme s tím, že je lepší se problémem zabývat u podstaty, u kořené. To vše si žádá čas a nejdříve musí proběhnout diskuse se zapojením členských států, s jinými zainteresovanými stranami a my víme, že už některé členské státy aktivně se zabývají a dokonce i intenzivně se touto záležitostí zabývají a my jsme s nimi v kontaktu. Vedeme s nimi jednání. Avšak v současné době nemohu než pouze konstatovat, ano, jedná se o závažnou věc, budeme se jí zabývat, máme určité spoždění, ale proto spoždění je pádný důvod, totiž složitost celé situace a e, těch vztahů mezi různými aspekty. Děkuji. Děkuji, říká předseda. A přecházíme k další otázce. Poslední otázce dnešního dne, otázka číslo 8. To je kauza jezera Petrusilo a pan Staličiny. Thank you. So we come back, uh, to... Děkuji. Takže, eh, dobře. My jsme v Evropském parlamentu toto sdělili v odpovědi. On the same... Ano, my už jsme obdrželi otázkou písemně ke stejnému tématu a tady musím zdůraznit, že se jedná o probíhající vyšetřování a komise vyhodnotí veškerá opatření, ke kterým připostoupily italské úřady, aby voda v jezeře Petrusio vyhovovala novým zákonům a splňovala normy, tedy vše běží. Není tomu tak, že bychom nevěděli, co se děje, případně se k tomu obraceli zády. Ne, je záležitost eh, kterou se musíme zabývat. My se jí zabýváme právě tak, jak jsem popsala, ale zároveň ono vše je vlastně eh, ještě eh, v tom stádiu, kdy eh, se nemůže poskytovat podrobnosti, když vyšetřování stále ještě probíhá. Na druhé straně mohu potvrdit, že se dále zkoumá záležitost, že jsme v kontaktu s italskými úřady, a že jsme v Dubnu obdrželi dodatečné informace a v současné době probíhá vyhodnocení eh, těchto informací a na základě toho, jak to vyhodnocení dopadne, tak přistoupíme k patřičným dalším krokům. Děkuji, říká předseda, myslím, že pan Pelčiny snad chce reagovat. To je replika. Jenom velice rychle bych zareagoval. Zde jsou informace, které místní orgány eh, těch různých regionů, kterých se to týká, tak mají. A již bylo prokázáno, že byly překonány limity obsahu těchto těžkých kovů a ropných reziduí a eh, desetkrát, desetkrát mnohonásobně vyšší než limity. A, takže to vědí i ty orgány a překládají to. A co se stane potom? po, máme zde pouze řízení eh, proti Itálii, že porušuje povinnosti, ale to nevede k ničemu, protože nakonec za to eh, zaplatí občané, kteří na to, za to vlastně již zaplatili na svém zdraví. My víme, že to nefunguje. Toto řízení nefunguje, takže jsme názoru, že je třeba diskutovat o nových nástrojích proto, aby, jsme, aby bylo možné intervenovat v terénu. Toto schéma již nefunguje. To řízení, ta žaloba z titulu porušení povinností, smluvních povinností, když máte orgán, který eh, je několikrát zvolen díky velkému lobby, protože velké lobby podporuje jejich volební kampaně, jsou to průmysl, průmysl, je to průmysl, jsou to podniky, které pak znečišťují. No a potom ty orgány takto zvolené eh, povolují takovéto znečišťování a když je podána ta žaloba, tak stejně se nestane to, že by zasáhla toho, kdo eh, znečišťoval. To znamená, není se respektován princip, že platí ten, kdo znečistil eh, to prostředí a za to zase zaplatí občané a ti vlastně platí dvakrát. Takže mm, mm, když my jsme to viděli, i když eh, to řízení se dovede až do externího konce, tak vidíme, že nikdy nefunguje a zaplatí za to občané. Děkuji. Komise chce reagovat. Děkuji. Musím se přiznat, že jsem trochu přeskačena. Tady se nejedná, že jo, o e, řízení o porušení povinnosti. To je takzvaný evropský pilot, to, co s čím zde máme dočinění. A kdykoliv něco takového zahájíme, tak e, musí mít naštěný právo se hájit. My tedy členský stát na něco upozorníme a pak je jasné, že příslušné orgány musí uvést svou stránku věci svůj názor. My pak zkusíme vyhodnotit, co je správné, co je nesprávné. A pokud je to nutné, tak opravdu projdeme všemi etapami toho procesu a pokud to bude zdůvodnitelné, tak zahájíme to soudní řízení. Ale ještě v tom stádiu nejsme. Je to obvyklý proces, který se osvědčil, je zlouhavý, ale mm, pokud vše dokážeme zdůvodnit, tak je nutný. A nezávisle na tom, často hovoříme i přímo s příslušnými národními úřady. Jedná se právě o naše protěžky, úřady zodpovědné, stejně jako ti, kteří jsou vyjmenovaní v té rámcové směrnici o vodě a těm pomáháme, vysvětlujeme. A to se jedná spíše o výklad určitých odstavců, či části směrnice. Ale jednáli se o limitní hodnoty emisí, tak tam už není co vysvětlovat. To se prostě musí dodržet, ať už se jedná o vodu, anebo jiné mm, prvky. A nyní, vy popisujete něco, co spadá do mm, oblasti působnosti a zodpovědnosti členských států. Členské státy musí přistoupit k nezbytným opatřením a tím zajistit, že Občané, například ti, kteří žijí v určitém regionu, mohou žít bezpečně. Nejsou ohroženi například znečišťujícími látkami, které by mohly narušit jejich zdraví. To není něco, kde my bychom mohli přímo zasahovat. Komise akceptuje, že konkrétní případy by si možná zasloužili náš zásah. Možná by eh, to k něčemu vedlo. Ale není tomu tak. Kdyby k tomu došlo, tak bychom úplně narušili rovnováhu eh, toho, zač zodpovídá komise, zač zodpovídají členské státy. Provádění směrnic vždy spadá do zodpovědnosti členských států. Tedy tady pouze musím apelovat na vaše příslušné úřady, orgány, aby se chopili iniciativy a udělají vše, co je nutné pro zajištění zdraví občanů prostřednictvím ochrany životního prostředí. Thank you very much.